vrátíme s pozitivním eh, stanoviskem parlamentu. Děkuji vám. Děkuji vám, paní, paní Streně. Debata tímto je uzavřena a další bod programu eh, je, jsou otázky právního výboru, výboru eh, pro občanské svobody, spravedlnosti a vnitřní záležitosti, výboru pro ústřední záležitosti. Eh, bude se to týkat uplatňování stokholmského programu a prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Jako první dostanou slovo eh, autoři otázek a jako první pan kolega Berlinguer. <coughs> Signor Presidente, eh, <coughs> il programma di Stoccolma adottato nel 2010 dal Consiglio europeo è finalizzato v roce 2010 byl přijat stokholmský program, v němž byly zakotveny četné cíle a tento program um, potrvá až do roku 2014. Parlament se k tomu vyjádřoval již dvakrát v listopadu v roku v roce 2009 a potom ještě v roce 2010. Komise předložila akční plán pro realizaci stokholmského programu. Stokholmský program dospěl do poloviny svého času a naše výbory, právní výbor, eh, výbor pro občanské svobody a výbor pro ústavní záležitosti se rozhodli eh, zhodnotit eh, dosažený pokrok. A v této souvislosti máme otázku na radu a komisi. A konec konců mm, o tom tyto interpretace jsou. Eh, chtěli bychom se zaměřit na problematiku konkrétního používání eh, této legislativy. My jsme již eh, předložili Corpus Juris, to bylo to koncem malického roku, a jde o jakousi integraci různých práv. Když se nyní zastavíme u výsledků, tak eh, tady nejde jenom o eh, písemné, eh, písemnou podobu právních aktů a právních předpisů, ale jde o to, kolik z těchto novinek proniklo až k občanům a my se domníváme, že je to pouze malá část. To znamená nebezpečí, že naše úsilí vyznívá na prázdno a občané z něho nic nemají. Je třeba, aby se ta konkrétní realizace uskutečňovala tak, aby byla citelná pro evropské občany u te, tohoto vyhodnocování. My skutečně eh, potřebujeme znát to, co je příčinou tohoto chabého výsledku a to se ptáme Rady a komise. Já myslím, že je velice důležité se to dosvědět, neboť eh, právních předpisů máme mnoho, ale jejich praktický účinek eh, je dosti nerovnoměrný. Čili co třeba dělat? Samozřejmě, že zákonodárce má za úkol vydávat právní předpisy, ale pak máme také exekutivu, tedy výkonnou moc, a e, zde je úkolem zabývat se dopady realizace a uplatňování této legislativy. E, my v Evropě máme tedy e, problém monopolu Eh, právní iniciativy. Čili eh, ano, my potřebujeme vědět, eh, jaká je účinnost našich zákonů. Tato data žádáme. Jsme skutečně uvedli i v život stokholmský program, ale teď potřebujeme vědět, jak se uplatňuje. Děkuji. Nyní pan kolega López Aguilar na tři a půl minuty. Stokholmský program byl schválen v prosinci 2009. Jedná se o vyhodnocení dosažení eh, uprostřed legislativního období, poté co jsme již vlastně přesáhli eh, tu polovinu eh, tohoto období. Za prvé se jedná o to, jaké byly výsledky v souvislosti s programem? za druhé, jaké jsou základní prvky, které by mohly inspirovat program, který by měl následovat po pětiletém programu štokholském eh, nastartovaném v roce 2009. Jedná se o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Samozřejmě, ale jedná se o to, čeho se dosáhlo v příslušných datech. Dosáhli jsme určité věci v oblasti procesního práva, co se eh, v oblasti stíhání podezřelých osob. Viděli jsme prodloužení v určitých oblastech a stále ještě nedošlo eh, k ratifikaci charty základních práv ve všech státech. Eh, stále tady máme ještě kodaňské dilema týkající se demokracie v souvislosti s právním státem a dělby moci eh, v přístupu týkající se přístupu Unie a záruk demokratické plurality eh, za mm, respektování lidských práv, přístupu ke všem nezbytným dokumentům. V současné době eh, diskutujeme o balíčku dokumentů, eh, které také zdaleka ještě nedosáhly svého cíle E, i co se týče volného oběhu, volného pohybu osob. Máme tady určitou snahu posílení vnitřních hranic tam, kde občané se domnívali, že právě volný pohyb osob je jedno z nejdůležitějších práv, kterého můžou požívat v Unii. Musíme lépe chránit evropské občany a to znamená stále výzvy, kterým čelíme. A e, jedna krize, která není pouze finanční a hospodářská, ale také politická, e, s kterou se potýkáme v Evropě se vznikem různých různějších druhů populismu, a to zraňuje základní hodnoty Evropské unie a proto otázka týkající se budoucnosti štokholského programu, co můžeme dělat eh, pro to, abychom měli pětileté programy. Eh, předtím to byl program Hákský a předtím program Stampere. Jaký program bude tedy následovat po štokholmském programu, aby parlament hrál rozhodující roli? Eh, po tři roky poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, a je tudíž důležité mít tady lepší reakci týkající se práv a poskytování základních svobod občanům. Například Agentura pro základní lidská práva vylučuje policejní a soudní spolupráci v, oblast, v trestních záležitostech. A to je také meritum diskuse. Rádi bychom znali názor komise v těchto otázkách, proto jsme vznesli tento ústní dotaz, protože musíme dát důvěru občanům, kteří se potom ptají. Když to neučiníme teď, když se o to pokusíme v příštím legislativním období, mohlo by být příliš pozdě. Děkuji vám, pane kolego. A teď následuje pan kolega Kasíny na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se taky ptám, jaký smysl má tato otázka, tato interpelace. Jde o zprávu z vlastní iniciativy, eh, přičemž eh, tři výbory podle příslušného článku jednacího řádu předložili tuto interpelaci. Tyto tři výbory jež eh, předložily zprávu, která vplynula do mm, eh, návrhu smlouvy z roku 2009. Čili to všechno ukazuje, jak důležité je toto téma. Stockholmský program eh, se týká celého třetího pilíře Evropské unie a hlavním cílem je tedy Lisabonská smlouva. Jde o to, aby demokratická suverenita se zabývala také tím, co je nejdůležitější pro občany, to je svoboda, bezpečnost a právo. Toto je důležitý cíl eh, integračního procesu a také v amsterdamské dohodě eh, to bylo zopakováno. No. Eh, Komise sice informuje další orgány, včetně parlamentu, jaký účinek má Lisabonská smlouva, ale nyní nám jde o to, abychom získali jakýsi přehled o tom, jak tedy stokholmský program eh, si stojí, eh, jaké překážky je třeba překonávat. Stojíme rok před volbami, Evropou otřásá hospodářská krize i krize důvěry. Je to dramatická situace. Konstatujeme, že volební účast ve všech evropských volbách klesá a je to tedy pravda i v zemích, které vstoupily do Unie po pádu berlínské zdi. To je smutné konstatování, jenomže po eh, těchto okamžicích eh, eh, musí najít zase vzestup. V minulých volbách jsme se zabývali zejména tématikou vnitřní politiky a nyní jde o jinou otázku, o to, zda jsme pro Evropu nebo ne tedy musíme předkládat občanům konkrétní výsledky, jichž dosahujeme. Je třeba, aby naše informace byly přesné a přesvědčivé. A já mám tři otázky. Za prvé, do jaké míry nové rozhodovací procesy ovlivní dosahování vytčených cílů stokholmského programu. Za druhé, jak si komise představuje podporu důvěry občanů a demokracie tím, že v, bude uplatňovat připomínky občanů dle odstavce 1 Lisabonské smlouvy? A dále, eh, jaká, jak by měla vypadat budoucí struktura Evropy? Děkuji vám, pane Kasiny, a nyní se vyjádří Rada ústy paní ministrině Kretnové. No. Um, Já jsem velice vděčná parlamentu za příležitost eh, posoudit implementaci tohoto programu. Tato otázka je velice široká vzhledem k krátké době, eh, který mám k dispozici, budu moci odpovědět pouze mm, omezeně. Nicméně eh, je zjevné, že děláme podstatný pokrok v této oblasti. Rada v prosinci provedla střednědobu revize stokholmského programu. Jednání ministrů byla založena na přehledu, eh, které, který vypracovalo kyperské předsednictví a tento přehled obsahoval hodnocení pokroku dosaženého ve všech oblastech stokholmského programu, azyl, migrace, občanská trestní spravedlnost, bezpečnost, eh, ochrana DHA, eh, externí vztahy Odpověď na eh, požadavek Rady při přijímání střednědobého, bylo přijetí střednědobého programu. Kyperské předsednictví pak informovalo předsedu Rady o výsledku debaty v Radě. Bylo konstatováno, cituji, že debata v Radě ukázala obecné spokojenost s dosavadním pokrokem a potvrdila potřebu pokračovat eh, v pracích na částech eh, stokholmského programu, které ještě zbývají pro zajištění prostoru svobody eh, a tak dále. Eh, také byla zdůrazněna užitečnost stokholmského programu jako vodítko pro definování legislativních priorit. Také eh, bylo potvrzeno eh, odhodlání zachovat rovnováhu mezi ochranou individuálních práv a bezpečnostními aspekty. Nemohu poskytnout vyčerpávající seznam všech opatření schválených od roku 2010, ale chci jich zdůraznit několik. V oblasti azylu eh, imigrace bylo přijato opatření týkající se evropského azylového systému, která se finalizují. E, a byl, je operační kancelář pro podporu azylu. Co se týče um, přes programu přesídlování regionálního programu, to se dále vyvíjí. Um, to, co se, a pravidla pro uh, práci a uh, život občanů třetích zemí. Uh, Dále byl zaveden systém VIS, eh, agentura začala být funkční, SIS 2 eh, se rozjelo na, v Dubnu. Směrnice, která stanoví minimální standardy práv a podporu obětem trestné činnosti byla přijata a nařízení vzájemném uznávání eh, ochranných opatření v občanských záležitostech bylo odsouhlaseno. Co se týče vnitřní bezpečnosti byla e, přijata řada důležitých směrnic, včetně opatření na lepší ochranu proti kybernetickým útokům, posílená opatření na prevenci sexuálního zneužívání dětí online, e, umožnění trestu e, pachatelů a ochranu dětských odvětí a také boj proti um, chodování s lidmi. Rada zastává názor, že bychom se nyní měli zaměřit na implementující, prováděcí eh, předpisy a zajištění toho, aby odsouhlasená opatření byla plně funkční. Co se týče eh, institucionální úpravy, tak Rada se domnívá, že aplikace eh, standardního legislativního postupu funguje dobře, posílení a posiluje uh, spolupráci všech eh, institucí při zajišťování toho, aby oblast svobody práva bezpečnosti byla eh, funkční. Nástroje, které byly vytvořeny podle Lisabonské smlouvy, se již ukázaly být užitečné. Stálý výbor v Radě zajišťuje efektivní operativní spolupráci v oblasti tenní bezpečnosti a eh, další opatření jako klauzule solidarity hm, nepochybně v budoucnu posílí spolupráci zřizování Evropské služby ex, externí služby e, zajišťuje dobrou koordinaci v oblasti politik vnitra a spravedlnosti. E, takže celkově lze říci, že můžeme konstatovat určité uspokojení, co se týče splnění stokholmského programu. Neměli bychom ovšem usínat na vavřínech, to neplatí jenom pro radu, ale také i pro parlament. Myslím, že obě instituce musí demonstrovat v praxi naše odhodlání dosáhnout rychlého pokroku při implementaci zbytku stokholmského programu a splnění našich společných cílů vytváření bezpečnější, otevřenější a spravedlivější Evropy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní uh, eh, ministrině Krajton. Nyní má slovo pan komisař Borg. vzhledem k tomu, že tazatelé mluví mm, latinským, románským jazykem, tak e, bud, odpovím stručně italsky a pak přejdu do malštiny. Ehm. Také proto, že Eh, žádali od eh, komise pouze seznam toho, co bylo přijato v rámci stokholmského programu, ale také jste se chtěli dozvědět i něco o bariérách, o kterých si komise myslí, že stály v cestě implementace tohoto programu. Také chci Eh, říci něco k tomu, co řekl pan kolega Berlinger. Ten seznam je eh, tady na jedné straně, na druhé straně se o tom hodně mluvilo a jaká byla míra implementace tohoto programu. Zemi, moje země, Malta, vstoupila do stokholmského systému v roce 2000. Sedm. A někdy si říkám, že je eh, možné konkrétně řídit auto z Malty až do Stockholmu, aniž by vás jednou někde zastavili. Což je velká věc. To dokázala EU. Ty hranice, které v minulosti způsobovaly tolik válek, jako například hranice mezi Polskem a Německem. A e, další, to jsou pouze čáry na mapě, to jsou abstraktní čáry. A to je jenom jeden příklad. Neznamená to, že už nejsou překážky. Jednou z překážek je to, co říkal pan Giller, totiž nárůst populismu, nacionalismu v tom nejhorším smyslu slova. Tedy bariéry ve volném pohybu osob s jakoukoliv záminkou. Toto se o toto usilují ti, kteří chtějí zničit to, co bylo s takovým úsilím vybudováno. Protože tak tomu bylo v případě šengenského systému. Teď bychom měli být ostražití, abychom znovu nezaváděli překážky do implementace toho, co pro mě představuje skutečně dědictví pro budoucí generace. Chtěl bych poděkovat třem poslancům, kteří se ptali na implementaci toho programu. Co se týče Lisabonské smlouvy a chartu základních práv, tak jde o to, že lidé jsou jádrem evropské integrace, takže jádrem Evropští, Evropské unie jsou občané. To byl významný krok vpřed, když komise převzala tuto úlohu. Dělali jsme všechno pro to, aby se to dalo zabezpečit. Takže jsou tady různé důvody, proč příslušná komisařka nemůže být přítomná a společně s paní Mestrom jsme se zabývali touto otázkou komise, když se hodnotil poločas v prosince, tak se jsme hovořili o některých úspěších, kterých bylo dosaženo, pokrok v oblasti občanských svobod a e, spravedlnosti jednotného trhu. Také e, je tady e, o to, aby se vykonaly konkrétní kroky, aby se Evropa vydala správným směrem. Například my jsme odbourali velice složitý eh, postup exekvatury Brusel 1, rozsudky jednoho členského státu se automaticky eh, uznávají v jiné členském státě. Zároveň pracujeme na balíčku bankrotech. Tady jde o řešení eh, bankrotu, aby podniky měly druhou šanci s ohledem na zachování pracovních míst balíček, který se týká ochrany údajů, se snaží získat zátěž pro podniky a přitom zabezpečit vysokou ochranu osobních údajů. Dále jsme dosáhli pokroku v oblasti trestní zodpovědnosti. Tady jde především mm, práva. Dále se nám podařilo zlepšit postavení obětí trestní činnosti. V trestním řízení také jsme dosáhli pokroku při posilování procedurálních práv, přijímání ehm, směrnice ehm, ze těchto práv a dále ehm, směrnice právo k informací zvyšuje podporu občanů v trestním řízení v celé Unii, což je konkrétní úspěch, který pociťují konkrétní občané a my chceme poděkovat parlamentu a radě za společné úsilí Eh, uzavřít jednání o směrnici o přístupu k právní pomoci. Mm, kolegové mm, vědí, že toto je eh, regulováno, upraveno právně různými způsoby i co do implementace v, českých zemích. Co se týče trestního práva komise, stanovil minimální pravidla sankce na ochranu finanční zájmu Evropské unie a eura před paděláním. Cílem je používat trestní právo na posílení ochrany společných evropských statků a my vyzýváme parlament, aby pracoval na těchto návrzích jako prioritě. Práva občanů jsou základním prvkem evropského integračního procesu. V tomto kontextu 8. 5. jsme prezentovali zprávu o evropském občanství, eh, zprávu o chartě základních práv a rovnosti muži, muži a ženami. Zaměřujeme se na efektivní implementaci základních práv. Komise zašla ještě dále, než eh, je Stockholmský mm, program, který je strategickým vodítkem, ale neměl by vnímán jako rigidní eh, korzet. V například březnu 2013 komise prezentovala scoreboard pro evropské spravedlnosti, který má pomoci členským státům při vývoji efektivnější spravedlnosti, stanoví cíle, spolehlivá srovnatelná data o efektivitě, kvalitě a nezávislosti justičních systémů ve všech členských státech. Některý, někteří tomu říkají name and, name and shame, já tomu říkám name and praise. Jmenujte a chvalte. A ty indikátory se rozšiřují. V oblasti vnitra jsme pišní na to, E, e, co, čo jsme, co, čeho dosáhneme v oblasti azylu. Parlament bude e, hlasovat o společné oblasti ochrany před represáliemi, mučením a podobně s společnými pravidly a výsledky. Tam členské státy spolupracují na evropské solidaritě. Vízový informační systém a druhá generace členského informačního systému jsou nyní funkční a zajišťují správné fungování hranic, um, čehož využívají Evropané většině našeho kontinentu. Existuje rámec pro lokální spolupráci v Schengenu, a která eh, zlepšuje dozor našich hranic. Eh, a obě tyto eh, oblasti se blíží dohodě. Frontex agentura má nový mandát, efektivnější fungování a lepší garance základních práv a navrhli jsme nový mandát pro Europol, aby byl v souladu s Lisabonskou smlouvou. Dále jsme přijali interní bezpečnostní strategii a informuje o její implementaci. Uzavřeli jsme dohodu o sledování financování terorismu a PNR se Spojenými státy a Austrálií. Máme nové směrnice proti zneužívání dětí a obchodování s lidmi Evropskou legislativu jsme sladili s protokolem OSN o střelných zbraních, dále legislativa o explosivních kursorech a mechanismy oznamování korupce. V souladu s globálním přístupem k migraci a mobilitě jsme zahájili široké diskuse s mnoha sousedními zeměmi a dosáhli jsme značnému pro, programu v oblasti víz, liberalizace a readmisí. Navrhli jsme před, byli eh, jsme návrhy týkající se studentů a výzkumníků ze třetích zemí a sezénních pracovníků. Mm, a máme novou agendu integrace občanů třetích zemí s bojování eh, rodin. Jsou před námi ještě velké úkoly, například návrh kanceláře ehm, státních zástupců, povinný za Ehm, boj proti zločinu si teda mění finanční zájmy Unie a také protikorupční politiky a bezpečnost v kyberprostoru, které jsou stále prioritami. Justice a vnitro se týkají citlivých oblastí, které dříve byly považovány čistě v národní kompetenci. Evropský rozhodovací proces se stále přizpůsobuje novému legislativnímu a sociálnímu rámci podle Lisabonské smlouvy. Podali jsme hodně legislativních návrhů, ale chci zdůraznit význam efektivního procesování legislativy, kterou jsme schválili. Jedna konkrétní potřeba, která se akutně ukázala v posledních měsících, se týká právního státu a tím uzavřu, jak řekl předseda Barroso. V posledním měsíci v září v září v jeho projevu stavu Unie řekl, že potřebujeme lepší sadu instrumentů, nikoli e, dva extrémy mezi měkkou silou politického přesvědčování a jadernou možností článku 7 smlouvy, ale potřebujeme něco mezi tím. Komise doufá, že bude moci se spolehnout na podporu parlamentu při vytváření nového mechanismu, který by umožnil Evropské unii efektivně jednat. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní řečníci za jednotlivé frakce. A nyní pan kolega Zvěvka na tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové, paní ministrině, pane komisaři. Před třemi lety jsme navrhovali základy slovenského programu a tehdy jsme dobře věděli, že ambiciozní plán mnoha legislativních iniciativ, například spravedlnost v oblasti obchodních a obchodních a občanských, nebude snadný. Eh, legislativní práce nad 27 národních legislativ, které by měly řešit nejpalčivější problémy občanů, eh, které souvisí se svobodným pohybem po Unii, svobodným výběrem eh, místa práce a vůbec práce. Ta práce je opravdu nesnadná a vysoce technická. Projekty, jako jsou Eh, Řím 3 nebo Brusel 1 eh, a podobně, eh, tak to je velice uspokojující, uspokojující práce, poněvadž vidíte bezprostřední hodnotu, kterou to přináší občanům a firmám. U mnoha již ukončených prací vím velice dobře, že jakkoliv je úmysl nejlepší, tak realizovat ho trvá měsíce nebo léta. V rámci stokholmského programu se daří realizovat legislativní projekty, které, jak doufám, v praxi skutečně najdou uplatnění a um, uplatnění a přínos pro evropské občany. Aby tomu tak bylo, je třeba, aby také soudy uměly používat přes hraniční otázky práva rodinného, dědického a dalších. Opakuji, jak už mnohokrát, právo, které nikdo nezná, se nepoužívá. My se snažíme v našem výboru podporovat školení právníků a soudců. Jde nám také o informační akce namířené přímo na občany. Chceme ještě přímněji otevřít možnosti využívání evropského práva praxi. Jako Evropský parlament stále ještě čekáme na mnoho projektů, které se týkají uznávání občanského stavu a dalších. Víme, že legislativní práce v oblasti bezpečnosti, svobody eh, nebudou končit stokholmským programem. Máme zde další problémy, ovšem samozřejmě mm, budou se přitom využívat možnosti Evropské unie. Bylo vykonáno mnoho, nikoli však vše nemůžeme usínat na Vavřínech. Iniciativa Evropské komise na posílení občanských práv v Evropské unii poukazuje také na další kroky v této souvislosti se zdá, ano a já už budu končit, v této souvislosti se zdá, že zbližování předpisů nejenom eh, v občanském a obchodním právu řečník je přerušen. Děkuji vám, pane kolego, a nyní na dvě a půl minuty pan kolego Guerrero Salom. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Legitimita politických systémů a politických projektů se zakládá na výsledcích, eh, které usilují o zlepšení každodenního života a očekávání občanů a také eh, se opírá o hodnoty, eh, které mají tyto občané, které pro ně znamenají identitu této politické unie. Víme, že v těchto okamžicích Evropská unie má dobré výsledky, co se týče růstu, zaměstnanosti a veřejných politik pro své občany. A co se děje s hodnotami? Protože Evropská unie se zakládá na svobodě, na respektování, na úctě jejich občanů a základní hodnotou je vědomí být součástí územního a politického společného projektu. Záhy budeme slavit tři roky schválení akčního stokholmského programu. Pokročilo se hodně, už se tady o tom hovořilo, eh, jak pan komisař, tak paní eh, ministrině z rady na to poukázala. Ale já bych chtěl zmínit tři body, tři pole, kde jsou problémy. Za prvé, svobodný pohyb. Pan komisář řekl, že od Malty až do Štokholmu může projet, aniž by, přeš, aniž by narazil na nějakou překážku v tomto pohybu. Ovšem to je možné proto, že nedávno nejel od z Německa do Dánska, protože tam by narazil na závoru nebo proto, že není občanem z východní Evropy, který cestuje do Spojeného království, protože tam by také narazil na závoru. Víme, že Schengen znamená určitý konflikt mezi parlamentem a radou a víme, že eh, tady máme nedostatečné svobody v Schengenu. Transparentnost. Aniž bychom vyřešili problém přístupu k dokumentům, eh, na, této, eh, na tomto plenárním zasedání byla formulována ústní otázka týkající se blogace, ke které dochází. Eh, ochrana občanských práv. Komise završila jednání s Evropskou radou týkající se úmluvy abychom měli stanovisko Evropského soudního dvora, tak jsme završili tento proces, abychom lépe chránili eh, práva našich občanů. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a nyní na dvě minuty paní kolegyně Wingström. Děkuji, pane předsedo. Milý pane komisaři Borge, je dobré, že s vámi můžeme diskutovat k tomuto důležitému programu. Stockholmským program se soustředí na otevřenou Evropu a na občany. A teď my musíme zhodnotit, jak byl tento program prováděn, co proběhlo dobře a co je třeba ještě zlepšit, aby celý ten program byl opravdu úspěšným. A také se tam praví, že je třeba zřídit společný asilový systém. Teď se nám to zřejmě podařilo. Ekonomiky Evropské unie byly velice pod tlakem a my teď musíme mít radost z toho, co bylo dosaženo, a sice eh, prostor svobody, práva a bezpečnosti, ale je třeba také, aby došlo k plnému uskutečnění programu. V programu se také praví, že je třeba zintenzivnit práce týkající se znovu usidlování a uprchlíků. Ale tady nás čeká ještě mnoho práce, protože počty v Evropské unii jsou daleko nižší než v jiných částech světa migrace pracovníků. Eh, tady se o tom příliš nepodává zpráva. Já jsem tedy vypracovávala zprávu o studentech a profesorech z třetích zemí, kteří přicházejí do Evropské unie. Samozřejmě musíme zabránit tomu, aby příliš mnoho výzkumníků a studentů opouštělo Evropu a místo toho odcházeli do Spojených států, aby tedy neodcháze, nedocházelo k odlivu mozku. Pan komisař Borg nám slíbil při vzájemném uznávání rozsudků v občanských záležitostech postoupit ku předu. A to je také součást stokholmského programu a doufejme, že komise eh, tento slib uskuteční. Děkuji mnohokrát a není na dvě minuty paní kolegyně z Argentíny. Děkuji vám, pane předsedo. Komise a rada Eh, hovoří o seznamu v souvislosti se stokholmským programem svobod, prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Všichni víme, že něco se podařilo. Ovšem stav Unie nesmí být poměřován pouze na hospodářské krizi či na situaci trhů v Evropě, nýbrž také na způsobu, toho, jakým, jak debaty v oblasti etiky a občanských práv a práv uprchlíků jsou diskutovány. Parlament věděl již dlouho, co je nezbytné, a sice společná azylová a migranční politika, a rada není schopna k solidar, dosáhnout solidarity mezi členské, členskými státy. E, měli bychom dělat do budoucnosti tak veliké programy, měli bychom se spíše soustředit na to, abychom měli dobrou vyváženou legislativu e, s pohledem na lidská práva a s pohledem na trestní právo Je tomu tak, že tady potřebujeme celý holistický systém pro Evropu, ale máme tady řadu zastralých věcí a tady je třeba něco udělat. Rada si není zajedno a zásada vzájemné důvěry je vlastně první věc. Tady se jedná o spolupráci eh, v trestních záležitostech. A to vede k tomu, že občané eh, z jedné země jsou vlastně povoláni do druhé země, kde jsou vyslýcháni, aniž by měli právní pomoc, ale něco takového není možné. Eh, když se děje něco takového, tak to vyvolá vzájemnou nedůvěru a tady musí rada najít nějakou odpověď na to, jak by to mělo do budoucna vypadat. Děkuji, paní kolegyně. A nyní na dva a půl minuty pan kolega Kirchhoff. Pane předsedo, teď směřujeme k konci legislativního období a také ke konci prvního období, kdy má parlament nové pravomoci v oblasti vnitra a justice. Byly tedy úspěchy i selhání. Můj názor se ale nezměnil. Myslím, že bychom měli dělat méně, ale lépe. Dobrý příklad je eh, práce v oblasti kybernetické zločinnosti a také co se týče eh, dětí, mladistvých bez doprovodu. Dále bychom měli být ambiciozní a realističtí. Doporučoval bych, aby parlament se zaměřoval tam, kde můžeme něčím přispět a ne věci ještě komplikovat. Uh, solidarita, větší eh, harmonizace a více pravidel není vždy lepší. My chceme efektivitu. Komise má zajistit eh, konsistentnost implementaci a tím se vytvoří prostor, aby i přes rozdíly byly efektivní výsledky. Evropský trestní eh, zástupce není správným řešení. Zamě, zastav, zamysleme jsme na našem pracemi, tři roky bez hodnocení nebo revize. Nejlepší úspěchy dosáhneme dobrými spoluprací a komunikací mezi institucemi, ovšem potřebná revize chybí. Tady bych chtěl, aby komise posoudila úspěchy stavovského programu a také selhání, abychom e, mohli e, postupovat konstruktivně a nikoli slepě dopředu. Děkuji. Kolego, dovolte, dovolíte jednu otázku? Ano. Děkuji. Eh, pane Kirkhope, domníváte se, že Británie by měla eh, vystoupit z evropského zatykače, pokud bude mít možnost příští rok, nebo ne? Děkuji, pane kolego, za tuto zajímavou otázku. Ehm, Velká Británie posílí eh, své svůj postoj především k ruskému zatykači, eh, výhody, nevýhody a potřebu reform. Myslím, že je tady mnoho dalších, kteří by s tím souhlasili, že reforma je nutná, aniž by eh, se samozřejmě bez toho, aby se hodnotili dopady na občany, není uh, možné teď říci, co v budoucnu uděláme v té věci. Děkuji, pane kolego Kirkhope. Nyní na minutu a půl kolega Trianta Felides. Vzhledem k dalším nadcházejícímu um, týkající se v, v oblasti bezpečnosti a e, svobody. Pod, kvantita nestačí, potřebujeme i kvalitativní kontroly. Musíme hodnotit e, náš postoj, co se týče bezpečnosti. My e, vždy dosahujeme pokroku v bezpečnostních e, otázkách, ale e, zaostáváme, co se týče základních práv, jako je přístup k dokumentům nebo ochrana dat. Tento trend je důležitý vzhledem k návrhům, které se týkají bezpečnosti, jsou vždy velice drahé. Pane komisaři, jaké politiky budou um, Mm, dostupné k financování. Musíme zhodnotit implikace Lisabonské smlouvy eh, pro demokratickou legitimitu. Evropský parlament eh, je v podstatě zanedbáván v rozhodovacím procesu, aby eh, byly v radě jaksi uklidněny obavy členských zemí. Abychom překonali tu slabou uličku v radě v oblasti Rodak, eh, komise ignorovala výsledky prvního čtení v parlamentu. Děkuji. Jednu minutu kolega Zilstra. Ja, Děkuji vel, voorzitter. Voorzitter, ik stelde... Pane předsedající, já bych se rád zeptal, co je vlastně dobrého na tomto stokholmském programu. Tady se zavádějí pohraniční kontroly, tak aby bylo možné bránit v pohybu kriminálních živlů, dále eh, je zde eh, možné je zde tedy vliv na zatýkání eh, pomocí evropského zatýkacího rozkazu, eh, který umožní, aby lidé trávili dlouhou dobu v cizině v zahraničí. Program tedy ještě z mnoha dalších důvodů neslouží občanům, právě naopak. Základní otázka je, v čem slouží občanům a odpověď zní v ničem. Stockholmský program je chyba, eh, měl být opuštěn bez náhrady. Děkuji. Děkuji vám, pane Kolzelstro. Nyní pan kolega Papa Nikolao na tři minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Otázka zní, zda opravdu v této fázi potřebujeme následnický program stokholmského programu. A já myslím, že otázka lze, na tu otázku lze odpovědět jasně. Stokholmský program je ambiciozní a jde o jeho implementaci. Já v současné chvíli souhlasím s tím, že Rada, Evropská komise, Eh, a jak také říkali ministři, eh, zatím vítají pokroku, kterého bylo dosaženého, dosaženo. Eh, my určitě si zasloužíme určitou kritiku za to, co se nepodařilo a co se protahuje. Je jistě pravdou, že významné legislativní akty učinili pokrok, měli svůj vliv a oproti roku 2008 vidíme výrazný pokrok. Lisabonská smlouva změnila prakticky všechno, způsob tady, jak fungujeme, my se tomu přizpůsobujeme a spolurozhodování eh, funguje čím dál tím lépe. Současně s tím máme nedostatky, eh, které je třeba řešit já si nejsem jist, jestli si všichni dobře uvědomujeme, jak důležité je dosáhnout dohody o tom, jak se postavíme společným výzvám. A hovořím o dohodě všech tří institucí. Důležitý je vyvážený přístup. Potřebujeme lepší eh, ochranu dat a ochranu občanských práv a také práva na soukromí. Současně s tím ovšem je třeba zajistit bezpečnost. Eh, potřebujeme balíček, který ochrání práva žádatelů o azyl, ale zároveň se musíme stavět proti nelegální migraci. Kolegové, evropští občané dnes eh, mají pocit eh, menší jistoty než v minulosti. A to vede eh, v různých zemích eh, k posilování extremistických hnutí i v zemích, kde není, eh, nejsou důsledky krize příliš citelné. Čili tady my hodně hovoříme o ustanovení, o solidaritě například, o přemístování migrantů a tak dále. Ale Zůstává to jen na papíře. Rok 2013 je rokem evropského občana a je tedy na nás, aby eh, to bylo tak v této oblasti bezpečnosti, svobody a práva. Děkuji vám, pane Papa Nikolao, a nyní na dvě minuty, paní Kio. Jelikož program z Tampere a stokholmský program byly ctižádostivé problémy, eh, ale máme přece jenom určité politování, když to vidíme, protože tři roky po uzavření Lisabonské smlouvy tady stále ještě Eh, máme nevyřešené žádosti, o které usiloval již Maastrichtský program, protože parlament stále ještě funguje pouze jako poradní orgán. A, eh, a ostatní organizace eh, tady stále ještě brání plnému výkonu a požívání svobod evropských občanů. Je třeba konstatovat skutečnost, že strategie eh, pro ochranu vnějších hranic jsou důležité, provádějí je evropské agentury a eh, působí tady demokratická kontrola. Princip solidarity mezi osobami a mezi státy, eh, který je formulován ve článku 80 smlouvy, ukazuje, že celá řada vnitřních politik ještě eh, zcela ne vykonává a tuto solidaritu, která by zde měla existovat. Je tady celá řada důležitých cílů, jako například antidiskriminační eh, směrnice. Pane komisaři, já bych ráda, abychom hovořili o posílení věrohodnosti evropských institucí. A děkuji mnohokrát, paní kolegyně, a nyní na minutu kolega Vojčichovský. Jako představ... Děkuji vám, pane předsedo. Jakožto představitel polské strany, která má v názvu práva spravedlnost, eh, mě těší, že eh, stomský program je o Evropě práve, práva a spravedlnosti. Jenomže Evropa je oblastí nadměrného množství práva a nedostatku spravedlnosti. Nezávislé spravedlnost není neomylná. Je to nejenom tedy na základě zkušeností z mé země, ale také z jiných zemí, například odebírání dětí rodičům výkon spravedlnosti musí být nezávislý, ale nemůže být nezodpovědný a nemůže nepodléhat demokratické kontrole, tak aby se soudcokracie nestávala státem ve státě. Musíme právě tomuto věnovat větší pozornost. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A není na jednu minutu paní kolegyně Ernst. Děkuji vám. Řekla bych to tak. To, co tady slyšíme od komise a od eh, rady, mm, eh, pokud se týče vyhodnocování jejich vlastního pracovního programu, to skutečně není eh, hezký poslech kdyby se takto chovali ministři v členských zemích, eh, dostali by za uši. Když se podíváme na oblast eh, našeho rozpočtu, tak třeba eh, vidíme explozi nákladu, vidíme paní Malström a nikdo ji nekritizuje a tak dále jestliže zavádíme jeden drahý bezpečnostní instrument za druhým, aniž bychom ty předchozí vyhodnotili, jestli měli smysl jiný než eh, zaměstnanost v bezpečnostních agenturách, tak to není v pořádku eh, problém, tedy eh, například eh, SS2, tento SIS2, tento program eh, je mnohem dražší, než se počítalo a tak dále. Nyní na jednu a půl minuty pan kolega Enhauser. Škoda, že jsme si nedoposlechli paní Enhauser do konce, poněvadž myslím, že její úvahy byly cenné. Ale krátce k tomu, co chci říci já. Dostupnost dat, informací pro eh, ty, to, ty správné lidi ve správném okamžiku na správném místě, eh, tak eh, to je jedním z kritérií, z kritérií úspěchu programu v souvislosti také s respektováním privátní sféry. Koherentnost a konsolidace v této oblasti je jedním z podstatných cílů stolonského programu máme iniciativy v oblasti Europolu, Frontexu, výměna informací, analýza informací, strategie řízení informací eh, a na to se chci zeptat Rady a Komise. Eh, otázka zní takto, nakolik tato strategie informačního řízení je už uvedena v život, jaké jsou problémy a z čeho již bylo dosaženo. Velice rád bych si vyslechl eh, krátké eh, vysvětlení. Děkuji vám, pane kolego Ernauze. Eh, paní eh, kolegě Enhauser, já vím, že tady by měla, měla co říct, ale já musím trošku dbát na čas, nemohu řídit podle cennosti, eh, cennosti příspěvku. A nyní paní kolegyně Angelili na dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, Stockholmský program představuje důležitou strategii s důležitými kroky. Snaží se realizovat evropský prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, který by sloužil občanům. Byl to akční plán z roku 2010, který eh, stanovil velice ambiciozní cíle. Cílem bylo tehdy ehm, maximálně chránit hodnoty, jako je respektování osob lidské důstojnosti, rovnosti, solidarity a snažit se do centra pozornosti, dát občana jeho život, běžný každodenní život. Mm, první bilance je dost pozitivní. Co se týče evropské nástroje, které jsou velice moderní, například na ochranu obětí zločinnosti a nebo opatření na ochranu eh, mladistvých. V případě online pornografie já jsem byla zpravodajkou této zpráv, této věci. Samozřejmě toho zbývá ještě mnoho, co je třeba udělat a to je důležité, to je důležité eh, to hodnocení pro měření těžkostí a problémů při implementaci, abychom mohli hodným způsobem korigovat naše budoucí kroky. A abychom mohli e, vytvořit dobré propojení se strategiemi jednotlivých států. Děkuji. Teď má slovo Gens. Tumenská e, smlouva přinesla výrazné změny do rozhodování v této oblasti, avšak ty výsledky v praxi často nevidíme. Nevidíme hodlání rady, co skutečně realizovat. Jedno z nejlepších eh, příkladů bylo eh, rozhodování, které zůstalo omezené v, na, mezi na vládní úrovni týče Romů, eh, tam ti čelí problémům eh, je obtížné dosáhnout akceptování různých dokumentů, horizontální rozhodování je také omezené, i když může být efektivní při vytváření tohoto prostoru. Základní hodnoty demokracie vyžadují eh, okamžité tou akci, aby byly chráněny základní hodnoty Evropské unie. Potřebujeme více úsilí ze strany členských států, eh, ze strany komise. Potřebujeme eh, jasnou odpověď na eh, snahy o ničit evropské hodnoty. Cílem je přiblížit Evropu občanům, ale to se zatím neděje. Děkuji. Děkuji paní Gens nyní eh, kolegyně Veržia. Děkuji, pane předsedo. Tato debata se vede proto, abychom bilancovali štokholmský program. Eh, myslím na občany, kteří volili pro Maastricht mm, kteří domnívali, že se pokročí v oblasti občanství spravedlnosti. Viděla jsem, že Evropa v 80. letech dělala programy, konkretizováno v programu Tampere, ale po roce 2000 došlo ke kompletní změně. Eh, bezpečnost byla důležitější než práva eh, lidí, než lidská práva eh, co se týče integrace zás lidských práv, věci se změnily. Kde jsme dnes? Většina iniciativ jsou blokována, je blokována radou eh, bylo bych, mohli bychom hovořit o situaci uprchlíků, kteří se nacházejí na našem území, eh, o situaci Romů a tak dále. Situace s lidskými právy se zhoršila, zejména pro ty nejzranitelnější. Takže prosím pěkně, změňte situaci. Chcete-li, aby evropští občané znovu začali věřit v Evropskou unii? Děkuji mnohokrát paní kolegyně a nyní na dvě minuty paní kolegyně Macony. Děkuji, pane předsedo. V této době, kdy Evropská unie se třese pod ranami hospodářské krize, musí dojít k bezpodmínečně rychlé odpovědi pro občany, eh, protože je důležité, abychom pokročili v otázce politické integrace. Eh, je třeba opět zapojit více občany. Politická unie. Ano, politická unie nemůže vzniknout, pakliže se občanovi v Evropě eh, zaručí možnost, aby se skutečně cítil také jako ten, kdo má určité povinnosti a určitá práva. A je třeba všem občanům dát stejný ochranný systém, ale eh, je také nutné dát odpovídající nástroje občanům a pro tuto ochranu vím, jak komise na tom pracovala, bezprostředně jsem to sledovala, také paní komisařka Redingová se velice silně angažovala a já jsem také dnes s potěšením si vyslechla pana komisaře Borga a musím říci, že všechno, co jsem slyšela, je e, na stole, ale leží to na stole, ale nebylo to ještě uskutečněno, provedeno. Já jsem členkou petičního výboru a každý den mám kontakty k občanům. E, čili mohla jsem každodenně sledovat, jak to vypadá s uskutečňováním právních předpisů v Evropě a myslím si, že jsme ještě velmi vzdáleni na společnému prostoru svobody práva bezpečnosti. Jenom několik příkladů. Co se týče práv, máme tady určité restrikce při vykonávání práv rodičů. Máme tady eh, převládání národních systémů, kteří které jsou rozhodující. Stále ještě tady máme různé právní předpisy i v oblasti dopravy v oblasti různých povolování a také se stejným způsobem neuznává profesní kvalifikace. Někteří zaměstnanci nemohou cestovat do jiné země a žít tam. Paní kolegyně Regnerová na minutu a půl. Děkuji. Vážená paní ministrině, vážený pane komisaři, akční plán k uskutečnění stokholmského programu se dostal do rozhodující fáze. Vy jste se o tom zmínil, pane komisaři, Brusel 1 byl uzavřen, evropská ochrana osobních údajů se nachází v horké fázi eh, jiná témata listin a ochrany obětí eh, jsou na cestě. Na konci tohoto legislativního období by komise snad mohla předložit určitou úspěšnou zprávu o všechna tato opatření. Co mě zejména zajímá, je antidiskriminační směrnice ve štokholmském programu. Bylo zakotveno, že je třeba bojovat proti homofobii a rasismu a Počítá se také s určitými nelegislativními opatřeními. Jak to však vypadá na radě a na komisi, e, co se týče antidiskriminační směrnice? Další téma, které je velice důležité, pan kolega Berlinger se o něm zmínil, to je uskutečnění konkrétních opatření. Občané a občanky často ani neví, co bylo dosaženo jsou iniciativy k trestním řízením, k ochraně obětí, ale proto je důležité, aby to také občané a občanky věděli. Proto by mě velice zajímalo, co teď zamýšlí dělat komise, ve, eh, co se týče lepší informovanosti občanů. A další otázka. Dialog s občanskou společností. Co se tady plánuje? Jak například zastánci, obča, zástupci občanských společností jsou vyhledáváni? Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty pan koleg Diaz Demera. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče hodnocení štokholmského programu, rád bych vyzdvihl pouze tři otázky, tři nesplněné cíle, které se týkají protiteroristického boje a potírání nejtěžších zločinů. Máme tady článek 75, eh, nedošlo k jeho rozvoji Eh, v souvislosti s používáním seznamů teroristů. Měly by to být interní seznamy teroristů v Evropské unii a od roku 2009 nebyly revidovány. Za druhé, máme tady nedostatek a absenci legislativních iniciativ týkající se pronásledování terorismu. Za třetí, a to je politování hodné, přerušování v prvním čtení eh, evropských PNR. Eh, jsem pesimistický, co se týče evropských daní, ale ještě horší eh, je absence mezi institucionální dohody. Co mám na mysli? Mám na mysli nedostatek používání v legislativním procesu akt přeneseném pravomoci. A to blokuje úlohu legislativní. Konkrétně se odkazuje na dvě záležitosti. Za prvé revize nařízení 539 a za druhé potírání terorismu. Stačí pohlednout na Schengen, abychom věděli, jaký význam má to, co říkám. Buď tady budeme mít urgentně dosaženou dohodu mezi institucemi anebo se nám nepodaří zvládnout ta legislativní úlohu v rámci spolurozhodování, tak jak to předvídá Lisabonská smlouva. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám, pan Moraes Klaut. My se eh, máme co naučit z dnešní debaty, pokud se týče stokholmského programu. Eh, třeba včerejší debata, eh, která se týká eh, dobrovolného usídlování žadatelů o azyl, my se mm, učíme velice rychle v souvislosti s novými právy, které máme, že tedy v radě existuje nerovnováha a jakási setrvačnost a podobně v komisi, eh, těm se mm, také příště eh, nedaří přizpůsobovat nové situaci. Jde, jak jsem řekl, o setrvačnost a eh, včera jsme to zažili v podobě neochoty, jak se mnohé členské země nechtějí solidarizovat se zemi, které jsou přetíženy uprchlíky. Jestliže toto je ten společný jmenovatel, který máme, tak skutečně je třeba eh, se zaměřit právě na tyto potíže. Přesto ovšem eh, určitě bylo eh, dosaženo pokroku, třeba pokud se týče obětí, pašování lidí, obchodování s lidmi a také systém ochrany obětí my máme určité instrumenty a skutečně bychom je měli eh, využívat na řešení palčích problémů, jako je nelegální migrace. My eh, máme jenom několik málo témat, která jsme dosud nevyřešili. Jsou sice obtížná v době škrtů, ale důležité je, abychom pokračovali vpřed a abychom tento pokrok, kterého byly dosaženo, uznali a eh, nahlas o něm promluvili eh, v tomto průběžném hodnocení. Děkuji vám. Nyní pan Jakolíno. Děkuji vám, pane předsedo. Mám tady takový pocit, že stokholmský program tři roky po schválení zůstává stále staveništěm. Tak to vyplývá z toho, co říkali někteří kolegové a také ze z první zprávy pana komisaře Borga, který je jistě eh, řekl mnoho o tomto programu, eh, o jeho zásluhách, počínaje Schengenem a mm, také eh, připravovaným eh, následnickým programem po slovenském programu. Jde o boj proti organizovanému zločinu a dalšímu typu zločinu, který přesahuje hranice státu. Jde o ochranu nezletilců, a tak dále. Mnoho z toho, co jsme očekávali, a že bude do vršen zatím není. V justici, v právu, ve spravedlnosti tady zbývá ještě mnoho. Dále tady máme otázku věznic, otázku základních práv, nebo boj proti eh, přelidnění věznic. Je důležité také cestovat členský zemí, přesvědčit se o situaci na místě. Existuje mnoho občanů, kteří přicházejí ze třetích zemí a tady se dosud nic nestalo. Finanční výhledy eh, bychom nyní měli připravovat na příští období 14 až 20, ale eh, stokholmský program může pokračovat jenom pokud budou dostatečné zdroje. Eh, už končím. 16 eh, potřebujeme navíc tedy v, v zdrojích. Děkuji, pan kolega Weidenholce. Pane předsedo, stokholmský program, eh, který je důležitý pro vnitřní bezpečnost v Evropě, Eh, není mu věnována taková pozornost, jakou by si zasloužil ani u veřejnosti, ani u politických aktérů. Je potřeba zaručit základní práva. Často se tu e, základní práva obětují pocitu zdánlivé bezpečnosti. Musíme e, dbát na to, aby tady e, byla zachována zásada presumpce neviny. Kromě toho očekáváme na hodnocení šengenských předpisů, o které eh, Evropský parlament požádal eh, v listopadu eh, loňského roku. Je potřeba tedy zabránit jakékoliv formě diskriminace. V akčním plánu sice existuje celá řada nelegislativních opatření, nicméně stále ještě čekáme na směrnici Rady. Děkuji. Pane kolego, jste ochoten přijmout otázku pana Ehrenhausera? Prosím. Pane kolego Weidenholzere, existuje uh, <clears throat> prohlášení, že svoboda končí s bezpečností. Já bych se vás rád zeptal, jestli eh, jsme v tuto chvíli našli tu správnou rovnováhu mezi svobodou na jedné straně a bezpečností na straně v druhé. Samozřejmě, že o této otázce bychom mohli diskutovat velmi dlouho. Já si myslím, že v tuto chvíli ta rovnováha k dispozici není, stále více se to eh, posunuje směrem k domělé bezpečnosti. To znamená, že eh, svoboda má na mnohé, mnohých místech velké rezervy. Děkuji. Nyní se dostáváme k přístupu Catch the Eye a jako první se přihlásila paní poslankyně Basesku. Pane předsedo, zaznamenali jsme velmi důležitý pokrok eh, při změně akčního plánu štokholmského programu, nicméně přesto jsou tu určité rezervy. Ráda bych pohovořila především o politických prioritách tohoto eh, akčního plánu. Jde o rozšíření šengenského prostoru. Dokument vyzývá radu, aby ty státy, které splňují požadavky šengenského AKY, měly možnost odstranit kontroly na hranicích. <clears throat> Jak známo, Rumunsko a Bulharsko tato kritéria splnili již před dlouhou dobou, což potvrdil jak Evropský parlament, tak Evropská komise. Pokud chceme naplňovat stokholmský, stokholmský program, musíme se postarat také o rozšíření šengenského eh, prostoru. Doufám, že se tak stane do konce tohoto roku. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí a proto tedy obdrží slovo pan komisař Borg. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Děkuji i všem váženým poslankyním a poslancům, kteří se zúčastnili této velice zajímavé rozpravy. Já jsem deset let byl ministrem vnitra a proto je mi tato diskuse velice blízká, protože chápu obavy poslankyně poslanců a vím, že tady vláda musí vládnout, to znamená, je to jejich zodpovědnost a také zrcadlí veřejné mínění. Jejich kroky ale musí být kontrolovány a komise právě kontroluje. Zkoumá to, co členské státy dělají, jak provádějí AKY a jak provádějí také šengenské právní předpisy, šengenské aky. A tady se vrátím k tomu, co jsem vlastně říkala úplně na začátku svého příspěvku prvního. A sice, že Schengen je velkým úspěchem, ale to neznamená, že nejsou žádné problémy. A tady se vlastně k tomu, co říkal pan Guerrero Salom, eh, který eh, říkal, že tady je problém eh, se dostat z jihu Evropy do Spojeného království. A samozřejmě Spojené království není šengenskou zemí, to znamená, že tam není úplně hladký hladký e, přechod, ale je to právo Spojeného království samozřejmě a proto tady na hranicích se Spojeným královstvím se provádějí celní kontroly. Někdy slýchám stížnosti ze strany e, občanů té země, kterou znám nejlépe, a sice, že tedy nejsou mm, někdy vpouštěny do zemí e, eh, šengenských, že musí Eh, přesto předložit pas a tak dále. A musíme si být tedy velice, eh, musíme zajistit, aby šengenské aky nebylo zneužíváno, aby tady, eh, abychom tady jak se někde za kulisami si ten systém úplně nezničili tím, že někdy budeme provádět kontroly tam, kde nejsou třeba, anebo naopak. Nicméně komise tady tuto situaci pravidelně vyhodnocuje a také vydává zprávy, které se týkají provádění šengenského AKI. Povšiml jsem se, že několik kolegů se odkázalo na evropský zatykač, zatýkací rozkaz odkázali se na něj různě. Někteří říkali, že se mm, uplatňuje, používá nespravedlivě proti některým občanům. Ostatní říkali, že se e, naopak neuplatňuje dostatečně často. Samozřejmě e, samotná ta myšlenka evropského zatýkacího rozkazu je založena na té premise, že naše pravidla, která se týkají svobody a zásad státního právu, jsou si tak podobná, ne stejná, ale tak podobná, že můžeme vlastně eh, zavést zjednodušený postup pro vzájemné vydávání osob. To je tedy celá ta myšlenka, která stojí za evropským zatýkacím rozkazem. A to je vlastně zlepšení v rámci Evropské unie. A je to celé založeno na uh, té myšlence, že když si tedy vzájemně natolik věříme a věříme svým systémům, systémům, tak po vydání pouhého evropského zatýkacího rozkazu potom můžeme vydat nějakou osobu do jiného členského státu v rámci EU. Já si pamatuji, že eh, ve Spojeném království, eh, když vznikl jeden velký problém ohledně tohoto zatykače, tak ten samý den se britské policii tímto způsobem, díky této spolupráci, podařilo eh, dostat zpět do Spojeného království ředitele školy, učitele školy, kteří uprchl se svojí žačkou do Francie a díky, tohoto, eh, díky tomuto spojenému, společnému eh, zatykači se mu podařil, se tedy podařilo z Francie nechat vydat to, tuto osobu zpět do Spojeného království. Samozřejmě mohou existovat nějaká pravidla, která eh, mohou být zneužita. Když se třeba evropský zatýkací rozkaz eh, používá příliš často. Ale to jsou extrémní případy a ve většině případů se evropský zatykač využívá správně a napomohl vytvoření společného prostoru svobody a spravedlnosti. Eh, Madame Mazzoni z Itálie eh, hovořila o svém závazku k tomu, že Evropská unie má být zodpovědná eh, ve vztahu ke svým občanům a eh, ona, tato dáma, jako předsedkyně příslušného výboru právě velice dobře ví, jaké jsou obavy, obavy evropských občanů. Ale já si myslím, že stokholmský program a naše úspěchy v oblasti vytváření prostoru pro svobodu a spravedlnost, tak tento stockholmský program nemůžeme porovnávat s tím, co by jaksi mělo existovat, jaký by byl ideální stav, ale musíme to podporovat, eh, pardon, porovnávat s tím stavem, který byl na začátku, než jsme začali všechna tato pravidla zavádět. A já si pamatuji, že tehdy muselo téměř všechno procházet schválením pomocí jednomyslného schválení takže úplně každý členský stát měl právo veta k jakékoliv záležitosti, která se týkala vnitra a spravedlnosti. V dnešní době nejenom se nám změnila smlouva, ale máme dva spoluzákonodárce, kteří jsou stejně důležití. A to chci zdůraznit, že ta důležitost, ten význam je úplně stejný. A já jsem tady velice obdivoval vyvážený přístup pana Moralese, který řekl, že komise jak si je tím energickým navrhovatelem právních předpisů. Já osobně jsem strávil 16 let ve funkci ministra vlády v mé zemi. A vím, že vlády mývají Eh, tendenci být konzervativnější než poslanci parlamentu. Je to také proto, že, jsou prostě zodpov- že mají větší zodpovědnost, protože jsou tedy zodpovědní za to, jakým způsobem je nějaká země řízena. Eh, kdežto poslanci mají odpovědnost tedy za to, že vykonávají svoji funkci poslance. Ale takový je prostě kompromis Máme tady to, čemu pan předseda komise Barroso rád, rád říká federace, ale je to federace suverénních států. Je to samozřejmě protimluv, jak to může být federace, když to jsou suverénní státy, ale taková je realita. My jsme se ještě nestali federací, ale zároveň jsme mnohem více než jenom organizace suverénních států, které se přibližují nějaké lepší unii. Takže abych odpověděl paní kolegyni, kterou velice mimochodem obdivuji za eh, její práci. Ona se ptala, jestli máme skutečně společný takový prostor. No, já odpovídám, možná se nám ještě nepodařilo dosáhnout takové úrovně, kterou bychom chtěli, ale já říkám, že tady se nám podařilo učinit obrovské kroky ku předu. A to velice konkrétní kroky, nejenom nějaké akademické a teoretické. To neznamená ale, že se občas nemohou vyskytnout nějaké problémy že se nám nevyskytnou nějaké překážky nacionalistické povahy. A s těmi se my všichni a i my jako komise musíme nějakým způsobem vypořádat a případně e, přijmout nějaká nezbytná opatření. Také zde zazněly otázky, e, které směřovaly na to, kolik solidarity máme, pokud jde o otázku přistěhovalectví. Samozřejmě země na periferii, samozřejmě především na jihu Evropské unie, se stěžují, že se toho nedělá dost, pokud jde o eh, převozy eh, chráněných osob v rámci Evropské unie, které tady přijdou do EU přes jejich zemi. A pro tuto zemi na vnějších hranicích EU to potom představuje velký problém, velké břemeno. Samozřejmě eh, solidarita to není něco, co bychom mohli někomu přikázat. Protože jakmile to přikážeme, tak už to přestává být solidarita. Ale tady to je také právní povinnost. Takže ačkoliv by někteří raději eh, měli nějaký systém, pomocí kterého bychom donutili ostatní sdílet naše břemeno, tak do jisté míry tady je právě ta dobrovolná solidarita. A i pokud tady se shodneme, že něco chceme eh, sdílet povinně, tak se na to musíme shodnout. Tady eh, vím, že eh, moji kolegové mají, moje kolegyně paní Malström má trošku těžkou úlohu, protože ví, že nemá podporu všech, všech členských států. Některé členské státy prostě nejsou toho názoru, že je třeba, aby, existoval nějaký, aby existovalo nějaké panevropské řešení tohoto problému. Potom je tady ještě několik dalších bodů, na které bych chtěl zareagovat konkrétně na eh, připomínky pana Zvěvky. Ano, souhlasím, že vzdělávání eh, orgánů činných v trestním řízení je nutné. Je nutné proto, aby všichni věděli, jaká jsou pravidla a aby se potom mohla správně vy, vymáhat. A my takovéto vzdělávání, takovéto školení skutečně provádíme, protože víme, že eh, právní předpisy eh, je třeba nejenom odsouhlasit v Bruselu nebo ve Štrasburku, ale je třeba je také oživit v praxi. Dále eh, k otázce pana Ehrenheisera, k tomu bych chtěl říct, že komise navrhla nový právní základ pro Europol. Tam jsou dva hlavní cíle. Za prvé zlepšit fungování Europolu, konkrétně dík, tak, aby Europol mohl být efektivnější při výměně informací s policejními orgány a za druhé zvýšení významu eh, parlamentního dohledu. A to v souladu s činnostmi Europolu. A my všichni víme, že díky dohledu parlamentu došlo k tomu, že původní návrhy nějakého právního předpisu byly pozměněny, dospěli jsme ke kompromisu. To znamená, že parlament nemůže ignorovat radu, ale ani rada nemůže ignorovat parlament. A je pravda, že tyto dva spoluzákonodárci potom mohou dospět společně k podobě určitého předpisu, která je ideální v rámci Evropské unie. Děkuji vám. Děkujeme. A nyní má slovo paní předsedkyně Rady Creighton. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, pane komisaři, děkuji za příležitost účastnit se této diskuse, která byla velmi užitečná, velmi informativní a týkala se stokholmského programu. Jak jsem zmiňovala ve svých úvodních poznámkách, samotný eh, program je velmi obsažný a obsáhlý, co se týče jeho jeho záběru a týká se mm, celé řady problémů, jako je eh, azyl, eh, migrace, vnitřní bezpečnost, vnější vztahy a tak dále. Eh, mnoho hovořících zmiňovalo, že stokholmský program a jeho jednotlivé aspekty vždy nějakým způsobem ovlivňují život běžných občanů. Ehm, protože se snaží upravit um, fungování oblasti spravedlnosti a vnitra. Souhlasím s panem komisařem Borgem v tom smyslu, že se domnívám, že e, určitá e, měřítka je třeba nastavit na základě daných východisek. My všichni usilujeme o dokonalost, optimální řešení, e, něco utopického. Nicméně máme-li vyhodnotit ten program a jeho mnohostranou a víceletou povahu je skutečně eh, vhodné si uvědomit, že jsme toho dosáhli hodně. Já bych se vyjádřila k věcem, které zmiňovali pánové eh, a dámy poslanci a poslankyně, pan Kasíny, pan Bedně a ehm, a Pan Bergia se psali na, ptali na praktické výstupy a výsledky stokholmského programu. Těch eh, výsledků je celá dlouhá řada, ale myslím si, že jsou patrné v celém tom objemu právních předpisů, které byly přijaty v této oblasti eh, vnitra a spravedlnosti a legislativa má za cíl zajistit bezpečnost eh, evropských občanů. Pan Guerrero Salom Hmm, a zmiňoval nezbytnost zaměřit se na hodnoty. A já se domnívám, že pokud hovoříme o hodnotách, tak skutečně evropské hodnoty jsou v samém srdci stokholmského programu. Paní Wikström hovořila o uh, programu eh, přesídlování či návratů a toto je program, který byl přijat loni v březnu radou, eh, tak aby zde byla, eh, byl koordinovaný přístup k těm, kteří potřebují společnou ochranu. Pan Kerko hovořil o Eh, problematice nedoprovázených eh, dětí a to je skutečně problematická záležitost, která vyžaduje naší pozornost. Květnu 2010 předložila komise akční plán na léta 2010 až 14 a eh, zavádění tohoto akčního plánu bylo tež zmíněno ve zprávě z loňského září, která hovoří o tom, že třeba řešit problém nedoprovázených dětí. Pan Papinokolu hovořil o legislativním postupu po eh, přijetí Lisabonské smlouvy a tady se eh, domnívám, že došlo k zlepšení eh, legislativního procesu díky spolurozhodování a i komise zdůraznila tuto tento aspekt plné mm, zapojení parlamentu přitom obohacuje legislativní eh, eh, proces a eh, důležitým prvkem je tady to, že komise a rada musí být skutečně v neustálém střehu a pozornosti, což je jedině žádoucí pro spolupráci všech tří institucí. Nicméně vždy je zde prostor na další zlepšování a není to nic jedinečného Eh, jenom v této oblasti. Eh, další poslanci se ptali na eh, strategii řízení informací. Komise vydala model v prosinci k této věci výměny informací a tady se vlastně vyhodnocovalo, jak současná výměna, přeshraniční výměna informací v oblasti vnitra a spravedlnosti funguje a e, výsledky této studie nyní rada zkoumá a vrátí se k tomuto pro, k tomuto problému. Pan Díaz de Mer zmiňoval otázku konfiskace a zmrazování aktiv a zmiňoval, že tady nebylo e, dosaženo žádného pokroku. Domnívám se, že mohu s potěšením konstano, to konstatovat, že první trialog Eh, má proběhnout s parlamentem eh, koncem května, 28. května, a to v eh, návaznosti na hlasování ve výboru LIBE. Takže určitého pokroku bylo dosaženo a zjistíte také, že jsme skutečně tomu hodně věnovali v posledních měsících, abychom posílili tento aspekt a další aspekty stokholmského programu. Ten samotný stokholmský program se zabývá Eh, celkově a konstantně celou řadou aspektů eh, zajištění bezpečnosti v rámci eh, té společného prostoru a eh, musíme se neustále snažit o zlepšování jednotlivých těchto aspektů. Jeho cílem je také zajistit kontinuitu, což se daří díky přes jednotlivá předsednictví, protože je zde společný pracovní program parlamentu a komise a je předáván v tom řetězci předsednictví. A to je vždycky dobré zachování kontinuity. E, společný prostor svobody, e, bezpečnosti a spravedlnosti je něco, o co jsme velmi e, usilovali a pracujeme na ochraně tohoto společného prostoru a to právě dalším rozvíjením jednotlivých aspektů, jednotlivých prvků tohoto programu. Takže vás si dovolím ujistit, že že za um, zbývající období irského předsednictví budeme i nadále usilovat o dosažení uh, pokroku v důležitých oblastech stokholmského programu a těším se na spolupráci mezi uh, našimi třemi institucemi, tak abychom uh, zajistili a dosáhli toho, aby Evropská unie měla takovou podobu, jakou si občané zaslouží. A ke konci irského předsednictví eh, mohu říci, že tady jsou jasné patrné přínosy takového průběžného programu, protože tento budeme předávat dalším nastupujícím předsednictvím, kteří budou nadále na tom eh, programu eh, pracovat a rozvíjet. Eh, jej dále a těšíme se na další spolupráci. Děkuji eh, eh, panu předsedovi, děkuji za možnost účastnit se této diskuse a děkuji také panu komisaři. Paní předsedkyně rady, my děkujeme vám, že jste nás dnes doprovázela po celý den a že jste tedy držela v styčenu vlajku předsednictví tady v Evropském parlamentu. Tím tady ukončuje rozpravu k tomuto tématu a přistupujeme k dalšímu tématu. Je to prohlášení komise k otázce dědické daně poté, co bylo přijato nařízení o dědictví. Jménem komise obdrží slovo